jedno oznámení. My jsme od skupiny EKR dostali požadavek na nominace pro interparlamentární delegace. Ty budou v zápisu z jednání eh, dnes a pokud nebudou žádné námitky,